stíhání křesťanů a eh, zavraždění eh, studentů v Keni teroristickou skupinou ash shabab A opět máme tady pana komisaře Mimicu, který bude hovořit jménem vysoké představitelky. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Já naprosto sdílím eh, vaše obavy týkající se osudu křesťanů na celém světě. Nedávné případy jako Eh, bombový útok Pakistánu, zabití v Nigérii, útoky v Líbii, eh, v Sýrii a v Iráku, ale také v, na univerzitě v Keni eh, vytvářejí ten dojem obklíčené křesťanské komunity. A musím samozřejmě říct, že tam ne násilí a nehumánní metody používané například skupinou a Shabab Boko Haram, Daish a dalšími a naprosté popírání základních lidských práv a hodnot, tedy to, co z nás dělá eh, lidské bytosti, eh, je odsouzení hodné. A Evropská unie tedy eh, úplně naprosto odsuzuje tyto turistické útoky, které jsou popřením eh, lidských hodnot a lidských práv. Těmito teroristickými organizacemi jsou namířeny proti křesťanům ale také proti dalším náboženským nebo etnickým skupinám, na které bychom rozhodně v této debatě také neměli zapomínat. Evropská unie v roce 2013 eh, přijala dokumenty a říká, že všichni příslušníci těchto menšinových komunit by měli mít právo existovat a vy, eh, eh, vyznávat své náboženství v míru a v koexistenci s ostatními. A toto by nikdy nemělo být předmětem nějakého kompromisu. Mělo by se dotýkat všech náboženských vyznání, Eh, včetně křesťanského. Nesmíme také zapomínat na to, že první obětí terorismu jsou i muslimové v arabských zemích. Eh, neměli bychom se držet logiky nějaké náboženské konfrontace. Jordánský král to nedávno připomněl během svého projevu v eh, parlamentu řekl, že ty nedávné útoky v některých zemích namířené proti křesťanům a dalším menšinám jsou urážkou lidství, stejně tak, jako jsou urážkou islámu. Arabští křesťané jsou nedílnou součástí eh, tohoto regionu, jeho minulosti, ale také jeho budoucnosti, řekl přesně jordánský král. A dnes na tvém jižním okraji eh, Evropská unie sousedí se zónou konfliktu Eh, které se šíří a proto je naprosto nezbytná spolupráce s našimi arabskými partnery, abychom eh, přispěli k řešení těchto hrozeb, před kterými stojíme. Bezpečnostní hrozby zahrnují džihadistické teroristy a také nadnárodní organizovaný zločin a proto bychom eh, měli společně s ostatními pracovat a snažit se zlepšovat bezpečnost těchto skupin a snažit se řešit příčiny těchto krizí, což eh, které spočívají také v sociální a hospodářské oblasti a zejména se týkají mladých lidí v tomto regionu. Inkluzivní závěry Evropské rady z února, které se týkaly terorismu, obsahují celou řadu opatření, které by měly eh, řešit otázku radikálního islamismu. <clears throat> Je potřeba eh, se účastnit eh, multilaterálních a regionálních fór a bojovat také prostřednictvím eh, vzdělávání, snažit se zapojit místní komunity, také podporou dialogu mezi vyznáními. Dovolte mi, abych podrobně hovořil o zavržení studentů v Keni. Toto je jeden z nej Eh, tragičtějších útoků teroristické skupiny až Shabab v posledních několika letech. Eh, bohužel eh, je to už opakovaně, kdy se v Keni k něčemu takovému, v Keni k něčemu takovému došlo. Tím se zvyšuje napětí v celém tomto regionu. Útok na univerzitu v Garise byl velmi krutý a byl pravděpodobně inspirován metodami islámského státu nebo e, teroristické skupiny Boko Haram vyslovené zaměření na křesťany a na eh, způsob jejich popravy eh, byl evidentní. Tento trend, eh, který pozorujeme v této oblasti, je velmi znepokojující. A to přesto, že nejvyšší představitelé muslimské komunity v této oblasti to odsoudili velmi rozhodně. Je možné, že to povede ke stupňování antagonismu mezi náboženskými komunitami, což je také ten zamýšlený cíl teroristických skupin. A proto vysoká představitelka Mogherini ve svém prohlášení 3. dubna eh, řekla, cituji, útok na studenty na univerzitě v Garise a smrt více než 120 mladých lidí ukazuje jejich odhodlání nebo odhodlání těchto teroristů eh, vyprovokovat střety mezi náboženskými vyznáními a snaha omezit kulturní růst a omezení důstojnosti eh, občanů. Radikalizace a extremismus jsou globálním problémem a nemůže to být řešeno izolovaně. Vzhledem tomu, že tento, tato globální hrozba se vyžaduje Eh, globální přístup, tak ten přístup musí eh, řešit eh, specifické podmínky v jednotlivých oblastech. Je potřeba také znovu promyslet regionální strategie. Evropská unie pokračuje v mapování a snaze pochopit, jak tyto teroristické skupiny vznikají a působí v různých zemích, včetně Keni, tak abychom mohli zlepšit naše reakci na podobné události. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři, a teď se dostáváme k řečníkům za jednotlivé eh, politické skupiny. A eh, jako první eh, za EPP je Teresa Jiménez Becerril Barrio na minutu a půl. Sí, muchas gracias, señor Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Těsně před Velikoncemi, eh, dobrý čtvrtek, mnoho z nás šlo do kostela, na mši a podobně, ale bohužel v tento samý den v Keni skupina Al-Shabaab eh, vybrala ze skupiny studentů křesťanské studenty a zmasakruje je. Jistě si dovedete představit tu hrůzu, ten strach těch lidí, těchto malých lidí, když byli vytaženi ze skupiny svých kolegů, jenom proto, že jsou křesťané. A stejně tak ten strach eh, rodičů, který prožívají rodiče dívek v Nigérii, nebo jiní křesťané, kteří musí opouštět své domovy jenom proto, aby nezemřeli. Z tohoto důvodu skupina EPP vypracovala usnesení, kdy eh, hovoří o tom, že odsuzujeme tyto hrozné kroky v Keni a chceme se zasadit o to, aby nedocházelo k pronásledování křesťanů na světě. Jde nám ale také o to, abych se tam neobjavovalo to slovo, to přízvisko křesťané. Ovšem teď se nám tady objevuje nové usnesení, kde se neustále hovoří o křesťanech. Mm, musím říct, že ty ostatní politické skupiny e, sice ví, že křesťané umírají každou chvíli, každou hodinu a proto musíme o tom mluvit. Musíme používat slovo křesťané. Skupina EPP nemá nějaký svůj vlastní komplexné. Vidíme zde oběti první či druhé kategorie, um, ale nám jde opravdu o to, aby se hovořilo o křesťanech na celém světě. Děkuji a nyní za frakci SND na minutu a půl paní Valenciano. Děkuji, pane předsedo. My odsuzujeme veškeré formy násilí na základě náboženského vyznání, bez ohledu na to, o jaké vyznání se jedná. Cesta vzdělávání je nejlepší cestou, jak zabránit extremismu. Hmm, proto, je pod, proto se toto odehrálo na univerzitě, eh, protože to je něco, co bude mít eh, dopady v mnohem širším měřitku. A západní média eh, prezentovala masakr v Keni poměrně zkresleným způsobem. Studenti sami museli spustit kampaň, kdy ukázali, že číslo 147 není jenom číslo, že jsou zatím konkrétní jména. Chtěli ukázat, co se skutečně v jejich zemi děje. Již když se Kenya stala nezávislá, začaly zde probíhat konflikty mezi severem a jihem. Jednotlivé oblasti eh, mají spolu velké spory a do toho ještě vstupují konflikty eh, se Somálskem. Teroristé Al-Shabaab nyní říkají, že vedou válku proti Keni. Proto Evropská unie musí podpořit Keniu, aby zvýšila bezpečnost, aby zvládla své bezpečnostní úkoly, aby podpořila eh, vztahy se Somálskem. Je potřeba ukázat politickou vůli, je potřeba e, mít náležité prostředky, protože to je válka proti nám všem. Děkuji a nyní za EKR pan Jambasky. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, e, vážený pane komisaři, není pochyb o tom, e, že jsme byli svědky strašlivé E, situace. Lidé byli zabiti pro své vyznání, pro svou víru, protože jsou křesťané. A myslím, že není e, tak těžké toto pochopit, že jsou křesťané pronásledováni i v souvislosti s zásakeně v Somálsku. Radikální extremisté, islamisté v severní části Afriky se nyní spojují právě eh, proti našim hodnotám, proti našemu způsobu života. A to bylo jasně a arrogantně ilustrováno právě událostmi z posledních dní. Proto nepotřebujeme žádná usnesení, ale vojenskou operaci v Keni. A nyní na dvě minuty za liberály Kelve Chambon Enrique. Děkuji mnohokrát já eh, velice citlivě vnímám eh, pro následování křesťanů eh, ve světě a kohokoliv, kdo chce tuto rezoluci respektovat, chci podpořit. Ale ve skupině ALDE se chceme zaměřit na masakr studentů na univerzitě v Garise v Keni. To bylo krve prolití, které proběhlo z náboženských důvodů, to tež probíhá v Syrii a Číně. Ale uvědomme si, v Keni jsou tam také etnické příčiny, které můžeme vystopovat eh, dlouhodobě do válečného konfliktu se Somálskem eh, kde eh, se nenávist Afričanů právě směřuje vůči sousedním zemím a také je to útok na západní hodnoty na to, co bylo vnímáno jako pozápadnění. Studenti, kteří eh, zastávali spíše západní hodnoty. A podle nás jde o naprosto nepřijatelný typ diskriminace. Měli bychom se zaměřit eh, právě na tento problém a říci, že Evropa toto nemůže nikde jinde akceptovat. Musíme chránit tyto lidi eh, bez ohledu na to, že ať už hovoříme o pro následování jakékoliv menšiny. Všechny menšiny si zaslouží naši pozornost, musíme zapojit Evropskou unii a musíme působit přímo v terénu, vysílat tam pracovníky osvěty, učitele, odborníky z Evropské unie, kteří eh, africkým silám pomohou přímo v terénu, přímo na místě a umožní jim eh, předejít těmto masakrům, eh, kde se bojuje o naše hodnoty. To je smysl našeho usnesení. Budeme hlasovat zítra. Uh, Děkuji vám a dalším řečníkem na jednu minutu za GUE je eh, Lidia Sedra Rodriguez. Děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, mi dovolte, abych vehementně odsoudila eh, tyto vraždy, které byly spáchané skupinou Al-Shabaab na univerzitě v Keni a chceme také vyjádřit naše soustrast eh, rodinám obětí. Evropská unie musí začít jednat, musí využít všechny páky pro to, aby řešila příčiny těchto jevů, aby zabránila vzniku podobných skupin, jako je Al-Shabaab. Je evidentní, že vojenský přístup a vojenská intervence eh, ničemu nepomůžou. Například americká intervence v Somálsku v roce 1994 byla obrovskou katastrofou, ze které se tento region ještě nespamatoval. A musíme si také uvědomit, že svůj díl zodpovědnosti nesou bývalé koloniální velmoci, které ehm, těžily z nerostného bohatství v těchto oblastech. Dále eh, tady panuje chudoba. Ehm, v Keni většina lidí žije v chudobě, je tady ehm, celá řada dalších negativních eh, jevů a rozhodně by neprosvělo něčemu, kde by do toho chtěla eh, Evropská unie vojensky vstupovat. Mezinárodní společenství a nadnárodní společnosti by měly přestat plenit eh, Afriku a zneužívat jejich zdrojů a měli by dát lidem šanci se sami rozhodovat o svém osudu. Děkuji. Byl bych rád, kdybyste všichni držali řečnický limit a kdybyste také nehovořili tak rychle, protože tlumočníci nemůžou správně přetlumočit eh, takto rychle pronášené projevy, pokud chcete, aby vám vaši kolegové rozuměli. A teď je eh, paní Hojboch na minutu a půl za zelené. Děkuji, pane předsedo. Útoky v Kenik, které se eh, odehrály nedávno, samozřejmě musíme kritizovat a odsuzovat. Musíme si uvědomit, že Někteří lidé trpí tím, že někteří lidé chtějí posílit svou moc a vykonávat je a proto o to šlo také těmito útoky. Tato islámská milice a šabab se nezdráhá eh, různými způsoby destabilizovat situaci v Keni. Všichni víme, že Ashabab eh, zaměřil tyto útoky na keňské křesťany a to právě eh, z těch důvodů, které byly uvedeny, ale přesto víme, že v Somálsku se nezdráhá útočit ani na ženy, eh, děti nebo uprchlíky muslimského, eh, muslimského vyznání. Takže náboženství tady je pouze instrumentalizace a měli bychom to rozhodně odsoudit. Měli bychom se více zabývat situací v Keni a chtěla bych v této souvislosti ještě připomenout že na severu Keni eh, panuje velká nestabilita, keňské úřady nezvládají eh, tuto situaci řešit, nepostupují příliš eh, citlivě a to stupňuje tu kritiku a stupňuje také to napětí, které potom využívají skupiny jako je Ash-Shabaab a my bychom se jako Evropská unie tomu měli snažit velmi naléhavě zabránit. Děkuji vám, paní kolegyně, a teď na eh, minutu pan Fabio Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Keni bylo zmasakrováno 150 nevinných studentů, aby byla zničena budoucnost celé této země. Bohužel, ale neviděl jsem, že by v důsledku tohoto masakru eh, vedoucí představitelé celého světa vyšli do ulic v Paříži či v kterémkoliv jiné zemi. Zdá se, že tady při takovéto heslo Já jsem Charlie neplatí. Eh, přitom je tady veliký problém, kdy jde tady také o imigraci ze Somálska. Máme tady uprchlické tábory, kde je e, takřka 900 tisíc somálských uprchlíků a v důsledku celé této náročné situace je tady velmi úrodný terén pro terorismus a extremismus. Je zde veliká chudoba a v důsledku e, tohoto e, Mm, situace se začíná vymykat z kontroly. Jak víme, chudoba je jedním z prvních kroků vedoucím k extremismu. A hovořil o tom i papež František, který říká, že chudoba může být prvním krokem k terorismu a důstojnost je nejhorším nepřítelem. Děkuji. Za nezařazené teď eh, Mara Picotto. Děkuji, pane předsedo. Krve pro lití křesťanských studentů v Keni eh, zasáhlo svědomí celého západu. Tito nevinní studenti, kteří byli zabiti jenom proto, že byli křesťané, představují pouze malou část toho krve pro lití, kterou Evropská unie ignoruje. Na celém světě je pro nás sledováno 100 milionů, 100 milionů křesťanů a každý rok asi 100 tisíc křesťanů je zmasakrováno na celém světě. Jeden každou minutu. To všechno před našimi očima. A jak říká papež František, instituce mlčí, včetně institucí evropských. Toto je veliká genocída a tady nejsou žádné ekonomické důvody. Je tady náboženská netolerance, je to radikální islám, který káže nenávist. Je to fanatici. Tato e, monstra vnímají křesťany jako někoho, kdo nemá vůbec eh, důvod žít vzít jako někoho, kdo je potřeba vyhladit. A to je pravda. To je pravda, kterou ale Evropa ignoruje a podceňuje. A proč? Protože Evropa se eh, rozhodla nijak nezmiňovat evropské křesťany v Evropské ústavě a tudíž nejedná, nekoná. Eh, a já vás prosím, kolegové, abyste alespoň ponechali eh, tyto lidé ve svých modlitbách a nedopustili další krve pro Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám. A teď eh, eh, jednotlivě řečníci jako první na minutu a půl je pan Helveny. Děkuji, pane předsedo. Helyzetről van szó, és félre kell tenni minden ideológiai vitát. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, tato diskuze je velmi důležitá, měli bychom ale ideologicky vystupovat neutrálně, protože je možné, že zatím byly nějaké ideologické příčiny, proč tolik eh, studentů na univerzitě v Keně muselo přijít o svůj život. Eh, byla to spousta nevinných eh, lidí, kteří takto podlehli násilí turistické skupiny a šaba. Někteří se to také snaží relativizovat a to já nedokážu pochopit. Hovoříme přece o pronásledování lidí, lid, vraždě, Eh, studentů, eh, jde pro následování, pro následování menšin a Evropa tomu jenom přihlíží. I Evropský parlament tomu jenom přihlíží. A já si myslím, že bychom se měli pokusit hovořit jedním hlasem a aktivně eh, odsoudit tyto hrůzné činy. Není to otázka ideologie, je to otázka lidských práv. Stejně tak to není ani otázka náboženství, ale čistě otázka Eh, lidských práv. Neměli bychom tomu za, předtím zavírat oči. Měli bychom rozhodně vystupovat proti tomu. Měli bychom také upozornit na to, že musíme ukázat solidaritu vůči křesťanským obětem a konkrétně Tedy v tomto případě se jedná o křesťanské oběti, protože křesťané v těchto dnech bývají hlavní náboženskou obětí. My máme laické hodnoty v Evropské unii. Chci dodat jednu jedinou větu. Eh, ano, laickost je eh, dobrá, ale nemůžeme takto jednat, když vidíme, jak se věci odehrávají. Jako další paní Kienge. Děkuji, pane předsedo. Hamos, Faith, eh, Elizabeth, Edward. Sto, skoro 150 jmen jsou to osoby, studenti, mladí lidé, kteří měli své naděje Nejsou to jen nějaká čísla ztracená makabrozní eh, bilanci. Je zapotřebí, abychom rozhodným způsobem odsoudili fundamentalistický extremismus, který se šíří na africkém kontinentě. Hrůza v africkém eh, rohu se jmenuje Ashabab. Znamená to pro, eh, pro mladé lidi, že ztratili život, budoucnost je podkopána, eh, budoucnost příštích generací. My žádáme, aby se jednalo dnes rozhodným způsobem, abychom reagovali na slepé násilí extremistů. Za každým mrtvým se skrývá budoucnost, nenaplněná budoucnost kontinentu. A proto je třeba bojovat proti myšlenkám, které vedou k, eh, k této extremizaci je zapotřebí, aby se eh, předcházelo diskriminaci, aby se bojovalo proti eh, terorismu ale v Keni to nesmí být eh, záminkou proto, aby se omezily svobody. Je zapotřebí, aby docházelo k demokratizaci, protože pokud nedochází demokratizaci, je to výhra pro terorismus. Musíme hájit hodnoty moderní společnosti na základním principu lidských práv.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 tragédie, kníž níž došlo v Keni, ukazuje, že eh, něco takového nemůže být odůvodněno eh, poškozením nějaké konkrétní etnické nebo náboženské menšiny. Ti, kteří se snaží nějak ospravedlňovat eh, násilí, by si měli klást otázky, jak si to zasloužilo 147 mladých lidí, kteří zahynulo. Koho oni kolonizovali, koho oni zabili, nikoho. Byli to mladí lidé, kteří se prostě jenom chtěli učit a chtěli žít své vlastní životy. Jejich jediným hříchem bylo, že byli křesťané a jako takoví zřejmě nemohli, nemohou žít v zemi, kde vládne terorismus. V mnoha částech světa dnes jsou eh, křesťané pro následování a musí prchat. Měli bychom si připomenout své hodnoty. Máme hodnoty především křesťanské a musíme udělat něco pro to, aby tyto hodnoty přetrvaly. Uh, uh, ladies and gentlemen, I think that it's... Pane komisaři, eh, dámy a pánové, myslím, že je velice obtížné najít eh, výraz nebo slova v tomto tragickém případě a myslím, že toho bylo už hodně řečeno a mohu se k tomu pouze připojit. Pane komisaři, eh, musím říci, že jsem v vašem projevu nenašel nic, čím bych nesouhlasil, jak co se týče pronásledování křesťanů a tak otázce Keni. Je tady jedna věc, kterou jsem však ve vašem projevu postrádal a ocenil bych, kdybyste se k tomu mohl vrátit. Mluvil jste o závěrech rady o terorismu, mluvil jste o konkrétních případech, návrzích a konkrétních řešeních. Mám pocit, že jste mm, vlastně mm, se nám dal eh, potřeboval kus analýzy vašeho vnímání toho, jaké jsou závěry, jaké jsou lekce, které jsme se poučili, eh, eh, co se odehrálo od té doby, co udělali služby ve v tom smyslu, aby se eh, řešila situace v Kenii. Co můžeme my udělat, eh, co se týče vytváření institucí? Eh, čeho je zapotřebí? Tedy co jsou konkrétní kroky, které budeme chtít učinit, abychom zabránili takovýmto situacím? Děkuji. Děkuji. A další řečník má minutu, to je paní Zuber. Děkuji vám, pane předsedající. Extremistické násilí jako to šabadu v Keni je nepřijatelné. My e, jsme e, přesvědčeni, že na základě rasismu nemůžeme bojovat proti terorismu, že každý má svou zodpovědnost v genezi problému. Dochází k celé řadě vojenských zásahů e, v africkém rohu, které vedly k radikalizaci Místo, abychom posilovali tyto vojenské akce, je zapotřebí s nimi přestat, tak jak my hmm. nabízíme v, naší, eh, v našem alternativním usnesení. Co se týče Keni a vůbec celé Afriky, eh, musíme jednat na základě principu nevměšování. Evropská unie musí změnit své dohody eh, o volném obchodu a musí je zaměnit za jiné strategie, tak, aby se napomáhalo spolupráci s těmito africkými zeměmi. Skutečná solidární spolupráce je ta, která napomáhá zdravotnictví a školství, protože pak sociální problémy působí právě tento problém. No, děkuji. Na minutu a půl Jonathan Arnott. Jsem si jist, že my všichni v tomto parlamentu sdílíme eh, pocit pobouření a lítosti nad nedávným zavražděním křesťanských studentů na Keňské univerzitě. Okolnosti Eh, tohoto útoku jsou eh, hrozivé. Nebylo to jenom náhodné násilí. Křesťanští studenti byli eh, separováni, odděleni a zavražděni. Já jsem, připomínám si slova poštola Pavla. Všichni ti, kteří chtějí žít, žít v duchu Ježíše Krista, budou pronásledováni. následování. A možná v našich eh, západních eh, chování, vzoru chování je, je, je jednoduché eh, mluvit o takovémto pronásledování, o pronásledování křesťanů po celém světě, a to každodenně. Tento útok v Keni eh, možná eh, nás od námi otřásl, ale není to nic jednorázového. Eh, v Keně byl, mm, bylo uneseno 28 křesťanů, kteří měli autobusem, byli zastřeleni. Ve prosinci bylo to 36 křesťanů, kteří byli mm, zajati a mm, popraveni. V lednu katolický kněží, který vedl, měl šip, ten byl zavražděn. A možná útok na shopping centrum Skejči je jedním z nejznámějších případů. Náš západní svět reaguje pobouřením eh, nad zavražděním Charlie Hebdo. Připomněme si, že když takové útoky nastanou v Africe, tak eh, jsou stejně tak tragické jako útoky, které se eh, odehrávají poblíž nás. Děkuji. Na minutu teď Jean-Luc Schaffhausen. Oui, euh... Děkuji, děkuji eh, kolegům za to svědectví. Myslím, že jednotliví řečníci se shodnou na tom, že ta děsivá vražda 148 studentů v Garise, kromě toho odsouzení, nás vede k tomu, abychom se podívali realitě do eh, tváře. Tisícovky křesťanů jsou masakrovány v celém světě kvůli své víře. A jsou, i to tedy takové společenství mučedníků, kteří trpí kvůli své víře. A tato fobie vůči křesťanům je často doprovázena mlčením. Naše, eh, náš tisk často opomíjel tento náboženský aspekt masakru. Měli bychom tedy snad zapomenout na křesťanské mučedníky, měli bychom mlčet? Ne, rozhodně ne, musíme vždy poukazovat na to, co se děje. E, křesťanští mučedníci na východě e, jsou navíc ještě ohrožováni e, Eh, intervencemi západu a stupidní politikou USA, jako byla politika v Iráku, intervence v Libii, v Sýrii. Právě kvůli těmto intervencím jsou dnes křesťané masakrováni. My tedy neseme část své zodpovědnosti za toto odmítání Evropanů. Děkuji a nyní na minutu a půl pan Arno Danjean. Děkuji, pane předsedající. Útok v Garise tento odporný zločin nám připomíná, že východní Afrika není jenom obětí islámského terorismu, ale že to je také důležité ohnisko destabilizace prostřednictvím Al-Shabaabu a skutku těchto teroristů ohrožuje i sousední země. Víme, že ve střední Africe působí Boko Haram, na severu eh, Al-Qaida a na východě potom islámský stát. Hrozba Al-Shababu ohrožuje i eh, Ugandu, Keniu, Obě tyto země už byly předmětem atentátu, stejně tak i Djibouti je ohroženo. Je třeba si uvědomit hrozbu, jakou tato skupina představuje. EU by měla potvrdit svou podporu e, která je velice důležitá na rozdíl od toho, co tady někteří kolegové říkají. Je třeba podporovat e, tento africký region i jednotlivé země, které bojují s terorismem mezi eh, oběťmi terorismu eh, není žádná diskriminace. Připomínám 150 eh, lidí, kteří byli zabiti v Keni, ale také 150 lidí zabitých v Pešáváru v Pakistánu v prosinci loňského roku. Uvědome si, že islamistické teroristické skupiny se dnes Eh, ale soustředí hodně i na křesťanské menšiny a naše reakce by tedy tomu také měla odpovídat. Ve smlouvách s třetími zeměmi, které bojují s terorismem, s terorismem bychom měli plně zabudovat tuto dimenzi pro následování křesťanských menšin a měli bychom bojem proti tomuto pronásledování podmínit i pomoc eh, těmto zemím. Děkuji. Děkuji a nyní na jednu minutu Ana Gomes. Tento odporný masakr se nemůže setkat jen s naší solidaritou, protože na něm vidíme, že terorismus, terorismus vedený Al-Shabaadem, odpovídá na regionální úrovni eskalaci násilí. Evropská unie musí usilovat ze všech sil o to, aby keňská vláda a ostatní vlády, aby převzali na sebe svou zodpovědnost, aby učinili zadost a bojovali proti terorismu. To vyžaduje také rozvojové politiky, které budou zaměřené ve prospěch chudých. E, tento útok který se musí znamenat určitý milník jak pro region, tak pro mezinárodní společenství. Náboženská svoboda je součástí základních svobod ve v svobodné společnosti. A Kenia s pomocí Evropské unie a Africké unie musí eh, se zabývat přímo mm, mm, příčinami tohoto sektářství, ze kterého narůstá terorismus. Tento masakr stál život 140 studentů a kdo ví, kolik lidí ještě dále v tomto regionu. Řečnice je přerušena předsedou. Um, again, I it for the last time in this debate. Chci to říct naposledy v této rozpravě. Pokud máte jen minutu od své politické skupiny, tak vám nepomůže, když budete hovořit rychle jako kulomet, protože není možné vás tlumočit. Prosím, držte se svého hlavního sdělení, pokud máte jen takto krátký čas věřený politickou skupinou. Jedna minuta. Pan Pet. V tomto měsíci jsme byli svědky dalšího strašného útoku teroristů. Bylo tentokrát v Keni. Tento útok byl proti univerzitním studentům, proti budoucím eh, profesionálům, proti budoucím eh, rodičům a také proti křesťanům, kteří byli odděleni od muslimů. A právě to je eh, cíl těchto, politických, těchto náboženských skupin, aby šířili náboženskou nenávist. Kdo není z jejich víry, je nevěřící a musí být uh, zabit. Křesťané, tedy nevěřící, byli eh, zabiti ve svém vlastním eh, domově. další plánují útoky proti Vatikánu, dochází v Líbii k popravování křesťanů Iráku a jinde.

Děkuji a rovněž za minutu Ignaci Koral. Děkuji vám, pane předsedající. Kolegové, já myslím, že když se hovoří o 150 mladých lidech, kteří byli zabiti, je velice smutné vidět ideologizaci tohoto tématu. Je velice smutné sledovat, že se hádáme o tuto věc. Někdy používáme slovo křesťané e, v usnesení, zda ji máme použít nebo ne. Zda máme přijmout fakt, zda byli křesťané nebo ne. Jednalo se o menšinu, křesťanskou menšinu, to je pravda. Ale pokud se o to budeme hádat, tak e, poskytneme e, stejné sdělení jako to sdělení nenávisti, které oni obdrželi doma. Evropská unie by měla být sjednocená, měla by se postavit proti jakémukoliv teroristickému Eh, útoku, ať už je to křesťanská nebo jiná menšina, eh, tím bychom se nemuseli dále zabývat. To si myslím, že je sdělení, které by mělo vzejít z našich eh, diskuzí. Děkuji. Herzlichen Dank, Děkuji, výborně. Modrá karta, bylo mi řečeno. Jste ochotený přijmout? Ano, prosím. Funkcionáci? Si? Funguje to? Ano. Já jsem se chtěla zeptat pana um, ehm, Korá Ignácio. Um, ty se tady odkazoval na moje slova. Já jsem říkala, že v usnesení se jmenují jenom křesťané, ale to hrozně neznamená nějakou ideologickou válku. Uh, v tom usnesení, které je předloženo, název toho usnesení e, zmiňuje kromě Keni obecně pro následování křesťanů. A pokud vy v tom usnesení vůbec nejmenujete křesťany, tak tady prostě něco nefunguje. Když máme usnesení eh, k pronásledování Eh, Romů a v tom usnesení se pak o Romech nehovoří, tak je to divné. Tady máme usnesení o křesťanech a o, o nich se tam nemluví. To, na to chci poukázat. The procedure of the blue card is there to ask... Modrá karta je od toho, paní kolegyně, aby se eh, poslanci mohli eh, na něco zeptat, ne aby opravovali nějaký projev, takže prosím, můžete předložit nějakou otázku. Pokud jste zaslechl otázku, můžete odpovědět. Já souhlasím s kolegyní Jiménez. Je správné, abychom bojovali v boji za křesťanskou menšinu. Já s tím úplně souhlasím. A tímto hájíme i vlastní kořeny Evropy. My víme, že Evropa má křesťanské kořeny. Ale to, co mi připadá velmi ošklivé, je to, že při vyjednávání mezi jednotlivými politickými skupinami se dohadujeme o e, drobnostech textu, protože pak z toho vychází negativní sdělení. Přitom se jedná o globální problém Není to jenom ISIS, je to Boko Haram, je to problém, který musíme řešit velice inteligentně. Jedná se o pronásledování mnoha menšin. V tom smyslu jsem chtěl promluvit. Děkuji a na minutu teď bude mluvit um, kolega Epitrios. Děkuji, pane předsedo. Tragické a nepřijatelné vraždění 147 studentů v Garise v Keni nám ukázalo realitu, kterou jsme dosud bohužel eh, pořádně nevnímali, protože jde o vraždění křesťanů eh, po celém světě a sice eh, strany extremistických islamistických organizací. Ehm, organizace Open Doors uvedla, že v 50 státech, kde jsou křesťané pronásledování, je z toho 40 muslimských států, tedy 80% křesťanů po celém světě jsou ehm, pronásledování muslimy a to nezávisle na politické pozici. To tedy znamená, že nás asi nepřekvapí, že křesťané se stávají terčem Um, islámských teroristů. Bohužel ale uh, situace byla ohrožena i nečinností Západu a zvláště Evropské unie. Um, více nás zajímá, zajímají lidská práva, aby nebyla porušena lidská práva teroristů, než uh, že bychom se starali o oběti. Nikdo, kromě Boha, nemá právo rozhodnout o tom, jak zemřeme, kdy zemřeme a kde zemřeme. A proto musíme reagovat teď. My musíme se zorganizovat a um, musíme bojovat proti této neúnosné situaci a nesmíme připustit další oběti oběti. Naše trpělivost dosáhla hranic. Děkuji. Děkuji a minutu a půl teď kolegyně Elizabeta Gardini. Děkuji, pane předsedající. Opět pláčeme nad zemřelými, ale nemáme odvahu říct, jací to jsou mrtví, proč se to všechno vlastně děje. Nemáme odvahu, bojíme se, a nebo jsme byli stiženou tou, stiženi tou strašnou věcí, eh, která se posiluje tady v Evropě a která se jmenuje křesťanofobie. Evropa musí přijmout eh, zodpovědnost. My říkáme, že my nosíme, že jsme nositelé práv, základních práv. Eh, svoboda náboženství je nejsvětějším právem, to je zdroj všech ostatních práv. Eh, to je přece taková etiketa, podle které vidíme, jak svobodná je společnost. A papež říká, že eh, oznámená nespravedlnost je eh, nespravedlnost, kterou lze vyloučit kterou lze napravit. A my mu ani nezatleskáme. Eh, je zapotřebí říci, že v Keni jsou křesťané. Oni tvoří 83% populace, to není žádná menšina. Oni jsou křesťané mučedníky, ať už jsou v menšině, nebo ať jsou ve většině. V loňském roce bylo více obětí křesťanských než za starého Říma. Dochází k hrůzám, které se stále prohlubují, jsou stále dramatičtější, lidé jsou upalováni a proto já upaluji už jsem slyšela tady všechno. Mějme prosím odvahu říct, já jsem křesťan, když jsme měli odvahu říct, já jsem Charlie Hebdo. Jste připravena odpovědět na eh, otázku paní Korau, modrou kartu? Molto bene. Ecco qua. Já jsem se chtěl zeptat paní kolegyně. V Keni bylo zabito, byli zabiti nemuslimové. To nebyl konkrétní útok na křesťany. Uh, to jsem chtěl eh, vyjasnit. A chci se zeptat, my jako Evropský parlament, pokud přijmeme stanovisko, které bude chránit zejména eh, většinové náboženství někde, eh, tak dáme takové poselství lidem, které bude rozdělovat dál. Nemyslíte si to? Já jsem natolik souhlasím, že jsem na cenu Sacharova navrhla iráckého patriarchu, protože to je osobnost, která hájí všechny křesťanské menšiny, které jsou přítomné v Iráku. Ale když stojíme před masakrem, který je tak enormní, kde jsou lidé vybíráni, selektováni na základě svého náboženství, protože neoznají Korán nebo protože nosí křížek na krku, tak musíme mít odvahu říci, že to jsou eh, lidé, kteří Eh, byli zabiti a mnoho ze zabitých eh, byli, eh, vlastně to mučedníků byli křesťané. Nevím, proč na to nemáme od... Další řečnice na, řečnice na minutu, Dina Gil. Ano. Děkuji vám. Nedávno jsme zaznamenali útoky eh, v Keni, byl také útoky na UNICEF v Somálii. Al-Shabaab skutečně vlastně ohrožuje samotnou budoucnost afrického kontinentu a to nemůžeme dopustit. Je to zcela nepřijatelné a já bych chtěla vyjádřit soustrast rodinným příslušníkům obětí, eh, které byly připraveny o jakoukoliv budoucnost šířetí, šíření této teroristické organizace v mnoha e, zemích bylo možné díky finančním zdrojům, propojení s dalšími teroristy a to vyžaduje inteligentní a komplexní odpověď. Musíme spolupracovat ale i s kenijskou vládou, protože kenijská eh, vláda reagovala příliš pozdě na tuto katastrofu. Jakákoliv strategie by měla spíše řešit rozdělení, než k němu přispívat, protože to by šlo jenom eh, do karet těmto skupinám musíme si uvědomit, že i když je pronásledovaná jedna skupina, trpí tím celá společnost. V Keni protiteroristické činnosti často marginalizovali a stigmatizovali jak muslimské, tak křesťanské obyvatelstvo. Já tedy navrhuji, aby vysoká představitelka i keňská vláda si uvědomili, že potřebujeme strategii, která zajistí bezpečnost všem bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Děkuji. A nyní pana Obermajer na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Zavraždění 147 studentů je strašlivé vyvrcholení krvavých útoků ze strany islamistické vojenské organizace Al-Shabaab. A dámy a pánové, asi jsme tomu do dneška nevěřili, ale cílem se stali křesťanští studenti. A pokud se Evropská unie zabrání tomu, aby tyto hrůzné činy jménem islámu nepokračovaly, tak je zapotřebí jasné reakce. Podpora Africké unie v jejím boji proti Al-Shabaatu v zemi původu Somálsku. To je něco nezbytného, ale také rozhodnost v našem postupu islámské pozadí tady existuje, ale chyběla nám, eh, nám chybí odvaha vyslovit správně slovo islamismus. Proto se obáváme, že i dnes eh, zavíráme oči před tímto problémem, místo toho, abychom pojmenovali problém pronásledování křesťanů. A eh, to nejsou jen komunisté, ani ne míroví buddhisté, ale přicházejí to z agresivního fumu, islamistického muslimského islámu. Děkuji pane Obermajere. Minutu a půl má teď kolega eh, Štýr. Pane predsedniče, za počátek želím izra... Děkuji, pane předsedo. Eh, na začátku bych eh, rád vyjádřil kondolence a soucit s rodinami studentů, kteří byli zabiti v Keni. Na základě informací našich svědků ehm, ehm, byli odděleni křesťanští studenti, ale Kenya není žádnou výjimkou. 70 křesťanů v Iráku ehm, muselo opustit své domovy. Křesťané v Sýrii Eh, ti, jejich počet se snížil mm, a to drasticky. Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou eh, náboženskou menšinou na světě. Ale jsou tady někteří, kteří eh, předtím zavírají oči. Je neuvěřitelné, kolik netolerance tady vidíme, vidíme mezi poslanci, když jsou v této otázce. Je jasné, že můžeme hovořit o řadě témat, ale ne, nemluvíme, nemůžeme mluvit o pronásledování křesťanů. Tady totiž nejde jenom o mm, Eh, pro následování křesťanů. Ale zdá se, že není vhodné eh, zmiňovat vůbec eh, náboženství, přestože je to součástí našeho života, nejen naší soukromé sféry. Nese to sebou i sociální dimenzi. Takovýto fanatický přístup samozřejmě může vyvolat extrémní reakce, které pak sebou přinesou konec Evropy. Mm, a proto musíme vést dialog. Ovšem, jsme svědky pokusu eh, zabránit schválení eh, usnesení k tomuto eh, tématu, ale nevzdáme. Nevzdáme se, budeme nadále hovořit o pronásledování křesťanů a o jakémkoliv projevu fanatismu. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové, dobrý den a slovo má paní Mici na jednu minutu. Děkuji. I přesto, že svoboda vyznání je základní zásadou, Eh, tak ne vždy funguje. Kenia je zemí náboženské diverzity, kulturní diverzity, ale bohužel dnes křesťané často žijí v nejistotě. Panuje tam let, kdy náboženský eh, fundamentalismus a to ohrozuje, ohrožuje práva keňských lidí. Například právo na vzdělání. Právo na vzdělání není nějakým hříchem, je to základní právo. Eh, a je možné, že um, svět nepoučil z případu Malalaji Jusufové. Je třeba bojovat proti všem typům terorismu, je třeba chránit vzdělávací ústavy před takovými to útoky. Musíme uznat, že hlavní prioritou je chránit studenty a pomáhat jim, aby mohli dokončit své vzdělání. EU musí ukázat svou odpovědnost, musí pomáhat keňským obyvatelům při obhajobě práva na vzdělání a na svobodu náboženského vyznání. Africká unie spolu s mezinárodním společenstvím a s EU by měly najít trvalé řešení v boji proti teroristickým skupinám a také by měly se snažit dosáhnout stability v regionu. Děkuji. Paní Mici, trochu jste překročila svůj čas. Přijímáte modrou kartu? Od pana Nikova, prosím. Máte 30 vteřin na otázku. Regionální na afrikánský rok eh, stává se po čest... Eh, Děkuji v rohu Afriky. Neustále zažíváme eh, procesy radikalizace a to vede k migračním proudům. Nemyslíte si, že Evropská unie by eh, měla podniknout něco konkrétního, abychom tento problém eh, mohli odstranit. Mluvíme tady o strategiích, mluvíme o všem možném, ale potřebujeme konkrétní opatření. Ano, to je pravda. Země v Africe mají různé kultury, etnika, problémy. Některé z těch problémů jsou primárně ekonomické a v jiných zemích mají eh, problémy související s terorismem. Evropská unie se nemůže na každého dívat stejně, řešení nejsou stejná, protože problémy jsou také rozdílné. Evropská unie musí uznávat, že řešení musí být eh, upraveno na míru každé jednotlivé zemi. Paní Aliomari, minuta a půl. Paní Aliomari? <laughs> Omlouvám se. Já si myslím, že je nezbytné, jak už bylo vyřčeno, aby Evropský parlament ukázal, že je opravdu na výši svého úkolu. Nemůžeme jednou tvrdit, a to je historická pravda, že Evropa má křesťanské základy a nezajímat se o to, co se děje ve světě. A je to skutečný geostrategický problém. Je zjevné, že dnes je tu vůle určitých skupin vytvářet eh, jakousi náboženskou jednotu v určitých státech. A to je skutečně nebezpečné. Ve dnu, ve, v den, kdy bude mononáboženský stát, budou se vytvářet situace, které budou, mít, budou tvořit napětí s jejich sousedy. Eh, tak může dojít ke generalizaci válečných situací. Musíme myslet geostrategicky, máme tu problematiku také filozofickou, stejně tak tu jsou problémy politického a humanitárního typu. A na Evropě je aby ukázala, že je nositelem tolerance, míru mezi národy a aby byla schopná jednat tak, aby umožnila uznávání a respekt mezi jednotlivými skupinami. To platí jak pro křesťany v Keni, ale také obecně vůči všem křesťanům, kteří jsou pronásledovanými menšinami, je zapotřebí podporovat nejen slovy, ale také činy. V parlamentu nejde jen o to, aby se hovořilo, je zapotřebí i konat. Možná eh, budete mluvit ještě déle o 30 vteřin, pokud dostanete, eh, pokud přijmete teď modrou kartu. Prosím. Euh, Já jsem vás vyslechl, vy jste také byla ministriní ve Francii a chci se vás zeptat, Jaký typ eh, činnosti má tedy zahájit Evropa vůči těmto oblastem? Vy hovoříte o jednobarevných nebo jednonáboženských eh, státech. Jakým způsobem je jednat vojensky, humanitárně? jak předejít tomu, aby takováto akce se opakovala v daných zemích. Já si myslím, že tu jsou dvě či tři možnosti. První typ akce se týká vlád. Je zjevné, že nemůžeme nahradit tamní vládu, ale Naopak, my můžeme s nimi eh, diskutovat, my s nimi musíme vést eh, rozhodný dialog, abychom eh, jasně sdělili, že není v jejich zájmu v žádném případě, aby u nich vznikl ehm, jednonáboženský systém. A také musíme komunikovat naše Eh, přesvědčení, a to zcela jasně ohledně toho, že je zapotřebí být tolerantní. Děkuji. Jedna minuta. Pan Parňo. Paní předsedající, pane komisaři, eh, ty hrůzy, kterým jsme asistovali na začátku dubna, eh, ty vraždy 147 studentů, kteří byli zabiti organizací Al-Shabaabem, vyvolávají otázku. Keněské bezpečnostní složky přijeli vlastně až po poté, co se na místo dostavil tisk, eh, jim to trvalo několik hodin, než tam dorazila keňská armáda. A tedy taková pragmatická otázka je totiž třeba klást ty správné otázky, jakožto poslanci Evropa má eh, misi v Keni, eh, jejímž cílem je boj proti eh, pirátům. Máme také misi EUTM v Somálsku, kde trénujeme somálskou armádu. Pane komisaři, nebylo by tedy vhodné zvážit nějakou regionální strategii v africkém rohu a především rozšířit mandát EUTM Somálsko mm, na nějaký mandát, který by se týkal celého regionu a jeho boje s terorismy. Děkuji, pan Kelam, jedna minuta. Eh, v Garise téměř 150 eh, nevinných lidí bylo zavražděno. Většina z nich byli křesťané. Byli odděleni od ostatních a zabiti. Odsouzení a projevy solidarity jsou nezbytné ale jasně to nedostačuje. V Karice eh, například to bylo desetkrát více nevinných obětí eh, než v Paříži eh, v útoku na Charlie Hebdo. Ehm, to je jenom, nejenom otázka počtu, ale je to otázka toho, jestli reagujeme se stejnou odvahou a rozhodností. Pokud ano, tak dnes všichni můžeme Ehm, říci, eh, eh, že, ehm, že obhájíme křesťany, tak jak už řekl kolega. Ale Evropská unie, tady, se, tady by pro následování křesťanů mělo být začleněno, ehm, toto téma bylo začleněno do naší strategie eh, spolupráce se ostatní s třetími zeměmi. A co se týče ostatních náboženství, myslím si, že mm, musíme vyzvat muslimské vůdce, aby sledovali to, co řekl král Jordánský, který odsoudil veškeré teroristické útoky jako útoky proti lidskosti a Eh, eh, proti islámském eh, námoženství. Děkuji. To má paní Žufreda, jedna minuta. Děkuji. Zavraždění keňských studentů vzbuzuje hruzu a odpor. Terorismus opět zasahuje do oblasti vzdělání a kultury, což jsou jediné oblasti, které skutečně osvobozují lidi. Jedná se o náboženské islámský extremismus, eh, který eh, nabývá stále netrolovatelnějších eh, obrysů. Tím spíše, když se zamyslíme nad tím, že se jedná útok na univerzitu, kde mají lidi sobě navzájem naslouchat a mají prokazovat toleralitu, toleranci. Tímto se pokusili zničit představivost a, teroristé takto zabránili tomu, aby studenti si mohli vybudovat svobodnou budoucnost, aby mohli myslet jinak. Evropa musí jejich naději, naději těchto studentů podporovat, aby studenti nikdy neuhnuli před násilím. Pan Tökeš, jedna minuta. Madam Chair, dear colleagues with... Paní eh, předsedající, kolegové, naším usnesením společně odsuzujeme pro následování a útoky na křesťany po světě, včetně brutálního zavraždění studentů v Keni. Ve stejném duchu musíme se držet eh, sjednocení a musíme postupovat při veškerém porušování náboženských eh, svobod a dalších svobod, protože to je zásadní, základní právo. Evropa má křesťanské kořeny a to vyžaduje, abychom byli zodpovědní vůči křesťanům po celém světě. Křesťané zůstávají nejvíce pronásledovanou náboženskou skupinu po celém světě. Al-Shabaab otevřeně a veřejně prohlašuje, že vede válku proti křesťanům křesťanům na eh, základě eh, dnešní situace bychom měli zajistit, že boj proti eh, pronásledování křesťanů zůstane jednou z priorit v Evropské unii, v členských státech je zapotřebí hájit lidskou důstojnost a život. To je naše povinnost. Děkuji, slovo má pan Weidenholzer paní předsedkyně. Eh, tyto události v Garise, eh, strašné události v Garise nejsou jediným eh, případem, ale je to určitě něco, co se opakuje s určitou pravidelností. Určitý vzorec tady existuje. Byli to křesťané, ti, kteří smýšleli jinak, byli to studenti, kteří se to týkalo a byla tam celá řada žen mezi nimi. A je to jakýsi vzorec chování, který se znovu opakuje, ať je to Boko Haram nebo ISIS. Prostě funguje to podle stejného vzorce. Ničí se ehm, ehm, a pak eh, tady vládne teror a své vůle. Musím upřímně říci, že jsem rád a vděčen za to, že dnes vedeme tuto diskusi, protože už jsem si říkal, eh, že když eh, eh, tato zpráva zase rychle zmizela z médií, že se tady měří dvojím měrou a že tady existuje určitá hierarchie takovýchto hrůzných činů. Lidské životy jsou lidské životy a všude tam, kde dochází k takovýmto teroristickým útokům, a tam to musí být odsouzeno. Děkuji. Nyní pan Adaktuson na jednu minutu. Děkuji. Paní předsedající, jeden z přeživších útoku Al-Shababu, tento islamské skupiny v Garise v Keni, řekl, křesťanští studenti byli odděleni od muslimských studentů a křesťané byli přímo na místě zabiti. Teroristé Eh, připravili o život 147 nevinných lidí. Řadě, řada z nich byla sťata a pachatelé přitom recitovali Korán. Útok na univerzitu v Garise je jedním z mnoha útoků na křesťany eh, 200 milionů křesťanů ve světě je ohroženo a stovky tisíc každý rok kvůli své víře umírají. Na středním východě celé křesťanské vesnice byly vyhlazeny kvůli postupu muslimských sil. A samozřejmě my musíme jednat, když stojíme před tímto skutky. Musíme vytvořit mírumilovnou oblast, v tomto regionu a uvědomit si, že křesťané jsou skutečně pro následování. Děkuji a na závěr pan Štětina Minuta. Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, holokaust byl stěsněním kolektivní viny. Kolektivní vinu nesli podle osmanské říše Arméni vyvražďování v roce 15. Ve druhé čečenské válce mi řekl jeden Čečenec, jsme vyni tím, že jsme se narodili Čečenci

christianofobie vzbuzuje vlnu islamofobie a naopak jako by se konfesní záští živila většina konfliktů dnešního světa. připomeňme si slova velkého katolického exegeta hanse kinga bez konfesního smíru nebude na světě mír. Nyní přistupujeme k postupu Catch the Eye. Mám tady šest žádosti o slovo. Paní Pitiana, na jednu minutu. Největší progony kršćana u svijetu danas su u Sjevernoj Koreji, Somálii. Paní předsedající, největší pro nás sledování eh, křesťanů probíhá v Severní Koreji, v Somálii, v Iráku v, v Afghánistánu, v dalších zemích, kde křesťané jsou vystaveni pro následování v Koreji, v Somálsku a v Iráku nejenže je zakázáno eh, vlastně být nebezpečné na nějaké takovou, nějakou takovou víru pomyslet, pokud se vaše víra zdá podezřelá, můžete být popraveni. A takováto porušování lidských práv nemůžeme ignorovat. Jedná se o skutečnou genocidu, která probíhá na čtyřech světadílech. Vraždění v Keni je jenom navázáním na to, co jsme zaznamenali v Pákistánu a v Nigérii. Pokud někdo zabíjí eh, lidi jenom proto, že jsou křesťané, zabíjí tím vlastně i budoucnost tohoto náboženství které přetrvalo navzdory pro následování více než 2000 let. Jak dlouho to budeme ignorovat a mít si nad tím ruce, tak jako Pilát Ponský? Myslím, že musíme skutečně jednat. Děkuji, pan Kaputo. Grazie, presidente. Děkuji vám, paní předsedající. Náboženská svoboda je ohrožena v, v mnoha částech světa. Křesťané jsou eh, pros, eh, jsou eh, stíháni a jsou obětmi krvavého stíhání v Africe, v Pakistánu, v africkém rohu. Apely papeže Františka vůči eh, mezinárodnímu společenství zůstají, zůstávají oslyšeny. Dochází k ideologizovanému útoku, které se stále opakuje a narůstá. Křesťané jsou chápáni jako ehm, překážka na cestě islamizace nebo jako nepřátelé islámu. Islámské komando zavraždilo tyto studenty eh, na univerzitě. 147 mladých křesťanů takto bylo zabito. Nešlo jen o to, aby šířili tímto způsobem teroristé hruzu. Proto eh, Evropská unie musí také eh, vyvodit z toho kroky. Jenom jsem vám chtěla říct, pane Kaputo, abyste hovořila pomaleji. Pan Marias? Děkuji vám, paní předsedající. Pro následování a masakr křesťanů kdekoliv ve světě nelze tolerovat. V posledním případě eh, ten masakr 137 studentů eh, v Garise v Keni opravdu nám způsobil tuhnutí krve v žilách. Způsobila to Ašabát původem ze Somálska a e, džihad intenzifikuje útoky na křesťanství v Africe i v jiných částech světa a samozřejmě jedná také proti e, muslimům v mnoha zemích. Proti muslimům proto, že džihad si přeje svatou válku a ta, jak víme z historie, bývá velice krvavá. Příčiny toho, co se děje v africkém rohu, nejsou jen náboženské, závisejí na chudobě a na vykořišťování eh, křesťanů a muslimů ze strany silných zájmů. A, eh, a před eh, několika desetiletím začala hovořit o střetu civilizací a není to náhodou prostě, které se naplňuje? Děkuji, pan Jakovčič, také minutu. Al-Shabaab je samo jedna od terorističkih organizacija koja danas terorizira ljude Šabab je eh, jedna z teroristických organizací, která terorizuje eh, eh, lidi po světě. A stejně jako všechny teroristické organizace, si vybírá své oběti a cíle velice pečlivě. A Stejně tak pečlivě byly, byl vybrán areál univerzitní, tak aby bylo možné zabíjet mladé lidi, aby bylo možné zabít mm, mm, osoby a zabít i perspektivu a budoucnost eh, jedné země. Aby bylo možné jasně říct, že

konfesní nenávist je jedna z těch která produkuje eh, podle mého názoru radikalizaci eh, všech skupin mladých lidí a samozřejmě i těch dalších. Děkuji. paní předsedající. Já jsem velice rád, že jsem poslední, který tady vystoupí. Životy lidí ve společnostech, které trpí válkou, chudobou a ignorancí, jsou eh, skutečně eh, ještě více ohrožené takovýmito děsivými masakry. Za posledních deset let teroristické útoky na školy a univerzity se staly opakovanou taktikou globálního terorismu. Samozřejmě to není náhoda. Teroristé nenávidí vzdělání pravděpodobně proto, že někteří byli z vzdělání vyloučeni. Chceme-li tedy čelit kořenům terorismu, musíme se zaměřit na to, proč tyto extremistické skupiny jsou přitažlivé pro mladé. To je třeba i nedostatek eh, rozvoje společnosti, politická diskriminace menšin, brutální represe, porušování lidských práv, vzpoury vůči vládám Eh, a členství v extremistických skupinách je často dáno chudobou a pocitem eh, nedostatku bezpečí. Předsedkyně, omlouvám se, eh, ale nejste úplně poslední a ještě pan Kam. Madam President, Paní předsedající, terorismus musí být odsouzen, ať už za ním stojí jakákoliv ideologie, ať už je to politická věc nebo Eh, jiný důvod. Eh, a je to Al-Shabaab, ISIS nebo Al-Qaida, eh, zaměřují se na různé cíle, na křesťany, nehledě na ideologie. A v mnoha zemích, jako je Kenia, jsou napětí, vytvářejí se konflikty mezi muslimy a nemuslimy. Extremismus a terorismus Začínají tam, kde si lidé přestávají důvěřovat kvůli stereotypům a sociálním přehradám. Tomu nesmíme, eh, tomu nesmíme dovolit. Muslimové proti židům anebo musíme proti křesťanům. To není ta správná otázka. Musí stát všichni občané proti extremistům. Musíme společně se postavit proti teroru a násilí, musíme se postavit eh, za respektování eh, rozmanitosti, za eh, svobodu a demokracii. Pan Mimič. Thank you, Madam President, honorable members. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci. Tato diskuse ukázala, že přes společenské rozdíly jsou tady společné eh, rysy eh, vedoucí k radikalizaci. Příčiny a kořeny, eh, které ženou zranitelné osoby k extremizaci a k radikalizaci chudobě, nezaměstnanosti, diskriminaci a vyčlenění, to je to, čemu si musíme věnovat v celé řadě postupů a to koordinovaně. Ehm, korupční vlády a podobně, to je společný jmenovatel. Vlády musí přejmout zodpovědnost. A Evropská unie eh, už podporuje eh, dobrou zprávu, aktivity a mohla by ještě udělat daleko více. Ehm, marginalizovaná mládež a jednotlivci musí znovu získat ehm, pocit vlastního hodnoty a optimismus a to ne tím, že by extremismus lákal do různých fantazí a eh, heroických činů, ale vlády by měly poskytnout ehm, relevantní akademické vzdělání, sociální vzdělání a tak, aby tito lidé mohli vést slušný život. Zabíjení mučení a hrůzné činy v Garise znovu ukázaly eh, velmi tragickým způsobem, že eh, vzdělání bylo největší hrozbou eh, terorismu a vzdě, násilí. Měli bychom spolupracovat na všech úrovních, na mezinárodní, regionální úrovni a také na úrovni jednotlivých společenství, tak abychom se zaměřili na radikalizaci a hledali její příčiny. To ze shora dolů a ze spodu nahoru. Informace musíme se vzájemně učit, toto se bude bude sdílet a dále rozpracovávat. Mm, eh, rozvoj a bezpečnostní strategie by měly být koordinovány a měly by v sobě začlenovat boj proti radikalizaci a násilí, proti extremismu. To měla být otázka, která jde napříč všemi oblastmi. Mm, vidím, že stojíme před eh, obrovskou výzvou jsem rozhodnut použít veškeré prostředky a to co nejúčinnějším a zacíleným způsobem včerejší sdělení komise o vytváření dalších kapacit pro podporu bezpečnosti a dalšího vývoje eh, či tady vytváří velmi velké propojení mezi bezpečností a eh, rozvojem. Evropa eh, a její reakce budou koordinované a spolu s, budou tady bezpečnostní komponenty zapracovány a toto eh, bude, tady budeme reagovat i na budoucí krize eh, a to se týká také boje proti násilí, extremismu, který je zaměřen proti křesťanům na světě. Merci, monsieur. Děkuji vám, pane komisaři. Obdržela jsem sedm návrhů usnesení. Rozprava je tímto